podobnému tématu. To je prohlášení místo předsedy komise a mm, mm, vysokého představitele Unie k situaci ve Venezuele po ilegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního schromáždění. Pokud souhlasíte, tak ten nebude catch the eye tentokrát a diskuse bude eh, opět zahájena vysokým představitelem. Borel, if you don't mind, if you are ready to, to comment. Jste připraven, pane Borel? No problem, no problem. We are just completely okay. Thank you so much for... Děkujeme. The... for following this closely. thank you so much high representative. the floor is yours. Já jsem hledal své dokumenty, tady je tolik diskusí. An debate. Toto je zajímavá rozprava. Dnešní poslední bod eh, se tedy týká situace ve Venezuele. Před několika týdny tato plenární zasedání projednávalo Venezueli a migrační krizi, která se v posledních letech výrazně zhoršila vzhledem k politické situaci v této zemi. Bohužel dnes se zde scházíme, abychom projednali jenom další zhoršení této politické krize. Je to výsledek nehorázných útoků na eh, zvolené národní schromáždění a na ilegální převzetí vlády nelegálním prezidentem. Násilné složky byly použity proti prezidentu Guaidovi, zabránili legitimnímu zvolení generálního schromáždění, zabránili přístupu do národního schromáždění. To je velký útok na demokracii a na právní stát, vede to k další polarizaci a brání to mírovému řešení této krize. Takzvaná volba Louise Pary není legitimní. Nerespektovala legální postupy ani demokratické ústavní principy. Nebylo tam také definované kvórum, nebylo tam usnášení schopnost, eh, nebyly definovány žádná pravidla ani legitimní lhůty. Byly to rozhodnutí schromažení, kterému a jakákoliv rozhodnutí, kterému předsedá pan Para, nemůžou být uznávána Evropskou unii. Evropská unie jednoznačně odmítla útoky na národní schromáždění, vyjádřila podporu Juanu Guaidovi jako jedinému legitimnímu předsedovi národního schromáždění. Celá eh, řada mezinárodních eh, aktérů definovala tyto kroky jako odsouzení hodné. Objevují se tam další restriktivní opatření zaměřená na další podrývání demokracie. Samozřejmě tyto, tato opatření jednak škodí venezuelským lidem, kteří už tak jsou velmi poškozeni celou krizí. Zacílená opatření nemohou být jedinou cestou, potřebujeme i další doprovodné kroky, které zajistí měrové řešení. Třeba, že budoucnost vypadá chmurně a nevidíme tady vyhlídku nějakého krátkodobého řešení toho politického patu, musíme se snažit vytvářet další politický prostor pro mírová jednání, musíme se snažit hledat udržitelné řešení této krize, které mohou zajistit jedině skutečná jednání, která povedou k nalezení schůdné cesty. Když hovoříme o tom, že se moc musí vrátit institucím, hovoříme hlavně o tom, že musíme vrátit důvěryhodnost náležitě zvoleného schromáždění a také soudů. Bez nich nemohou proběhnout legitimní prezidentské volby a nemůže tam nastat žádné trvalé stabilní řešení pro Venezuelu. Už jsme to řekli mnohokrát, Evropská unie vyvine veškeré úsilí, aby napomohla legitimnímu řešení a zajištění stabilní demokracie a také právnímu státu a spravedlivým prezidentským volbám. Další rozměr eh, našich kroků budou soustředěné úsilí na řešení této krize ze strany mezinárodního společenství. Já bych chtěl vyzvat zvláštního poradce, aby, a hovořím o Enrique Iglesiasovi, aby se obrátil na klíčové mezinárodní aktéry a aby učinil vše, co je v jeho silách. Závěrem chci říci, že i nadále budeme úzce sledovat tuto situaci, budeme spolupracovat s mezinárodními partnery a musíme se snažit vyvinout soustředěné úsilí v rámci celého mezinárodního společenství a to velice naléhavě. Takto tedy to můžeme schrnout tuto situaci, to je to, co jsem vám chtěl říci a jsem přesvědčen, že debata dospěje ke stejným závěrům, to již anticipuji. Opravdu potřebujeme větší soustředěné úsilí celého mezinárodního společenství a to naprosto naléhavě, urgentně. Tato patová situace nemůže trvat do nekonečna. O toto se tedy budeme snažit v nadcházejících dnech. Budeme hledat silnou podporu všech zainteresovaných stran a eh, požádáme pracovní skupinu, aby nadále pracovala a také ten takzvaný proces Oslo je eh, momentálně ve slepé uličce a naléhavá situace lidí ve Venezuele opravdu vyžaduje abychom vyvinuli velké úsilí, abychom se zasadili o uspořádání svobodných a spravedlivých voleb, jak už to tady je dlouho, aniž ale zatím bezúspěšně. Ovšem to, co se nyní děje, pokud jde o předsednictví Národního shromáždění, tak to vytváří takovou situaci, která opravdu vyžaduje naši silnou Eh, angažovanost a doufáme, že v nadcházejících týdnech se nám to podaří. Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo, a nyní zahájíme debatu a za, jako první za EPP pan López Gil na minutu a půl. Eh, děkuji, paní předsedající, vysoký představiteli tato rozprava, potom co jsme si vyslechli tu předchozí rozpravu, tak mám pocit, že jsme eh, vlastně v té stejné situaci, kdy děláme málo a později. Uzurpátor Nikolás Maduro se pokusil o zoufalý puč za pomocí vojáků, protože chtěl zabránit, aby jeho eh, jediná eh, legitimní instituce Národní schromáždění zvolila svého legitimního zástupce. Ukázalo se, že hlavním cílem je zabránit veškeré demokratické transformaci a udržet se legálně u moci. Tento parlament musí opět eh, podpořit Juana Guaidoa, nejenom jakožto legitimního předsedu ústavodárnou schromáždění, také prozatímního prezidenta. Toto učinilo přes 70 států a demokratických institucí, které uznali. Nezapomeňme na důvody a ty, kteří zapříčinili venezuelskou krizi a tento půjč v rámci Národního schromaždění. My trváme na tom, pane vysoký představitele, aby, eh, tak jak jste řekl, že je potřeba uvalit eh, sankce na tak závažné porušování právního státu. Eh, sankce, které by byly namířené na konkrétní osoby, ne na populaci, tak aby viníci nezůstali bez trestu a tak, aby občané, kteří trpí pod tímto režimem, aby jim byla aby dostali spravedlnost. Co je nejhorší, je, že se přihlíží kontinuálnímu porušování lidských práv, aby tyto lidé v rámci násilí byli v hladomoru a neměli žádnou budoucnost. E, děkuji vám. A nyní další pan López, ale tentokrát za socialisty. Děkuji, pane páni předsedající. Tak, jak řekl pan vysoký představitel Jose Borel, dnes jsme tady, abychom poukázali na pokus o puč eh, v parlamentu ze strany Madura, protože zabránili se správnému eh, fungování demokratického schromaždění ve Venezuele, tak se chtěli vytvořit eh, paralelní situace, aby se zabránilo tomu, aby Juan Guaido byl prezidentem. A on je legitimním eh, zástupcem pro většinu evropských eh, zemí, protože cílem je tedy, aby byl prozatímním prezidentem Venezuely. Musíme říci, že naše úloha je konstruktivní v EU. Někdy je ta naše úloha frustrující, protože tento režim není schopen řešit eh, demokraticky mírově situaci, které tam nesnesitelné, tam humanitární krize hrozná. Proto musíme dále eh, pracovat, jasně, a eh, navrhneme individualizované sankce a zároveň chceme konstruktivně se stavět eh, k této situaci, abychom dosáhli spravedlivých a svobodných voleb. Děkuji vám. A nyní pán Kaňas na dvě minuty za Renew. Děkuji, paní předsedající, pane Boreli. Eh, tato eh, rezoluce je nad rámec pohé rozpravy v parlamentu či nad rámec běžného prohlášení. Tento parlament prostřednictvím tohoto usnesení odsuzuje, interpeluje a hovoří jasně v konkrétním okamžiku venezuelské historie. My odsuzujeme tyrana eh, Nikola se Madura v případě tohoto pokusu o puč, protože on se snaží kontrolovat jedinou demokratickou instituci, která ukazuje na tento podvodný režim a dělá to tím způsobem, že útočí na demokraticky zvolené poslance eh, Juan Guaido, prozatímní prezident Venezuely. A my uznáváme Národní schromáždění jako jediné demokratické schromáždění. Voláme po respektování poslanců, kteří čelí netolerovatelnému útoku ze strany Madura. A je eh, potřeba, aby Evropská unie zintenzifikovala svá úsilí, tak aby ve Venezuele byla opět eh, demokracie a aby se přijala cestovní mapa, kterou sepsalo Národní schromáždění. Voláme potom, aby byli povoláni k odpovědnosti ti, kteří porušují práva, kteří jsou eh, autory represe a chceme, aby ty státy, které neuznali Juana Guaido, aby uznali a také voláme potom, aby jeho političtí zástupci byli uznáni jako takový. A závěrem, v tomto usnesení se jasně hovoří a obracíme se bratrsky na venezuelský národ a říkáme jim, nejste sami. Tento parlament ukazuje prostřednictvím velké většiny svých zástupců, eh, protože tady se ukazuje, že odlišné názory se můžou spojit pro boj, proti, pro boj pro demokracii, že my budeme bojovat ruku ruce s národem Venezuely a že je potřeba nastolit eh, proces obnovení ve Venezuele tak, aby venezuelané se mohli dívat s radostí do budoucnosti a s nadějí. Děkuji vám. Děkuji. Roman Heidr. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Situace ve Venezuele je otřesná. Rakouské eh, ministerstvo zahraničních charakterizuje situaci v této eh, zemi nejbohatší na ropu těmito slovy nestabilní politická situace, loupežná přepadení, raždění, rozšíření střelných zbraních Eh, nouze v mm, ekonomická i zdravotní eh, krize zdravotní péči. Příčina tohoto chaosu ale je eh, brutální levicový socialistický diktátor, který se drží všemi silami moci. Když to nejde voličskými hlasy, tak to jde zbraněmi. Tak to schrnul Maduro své moto Možná přesto nebo možná právě proto se tento model chválí v celé Evropě. Boj proti násilným levicovým extremistům je důležitý nejenom ve Venezuele, ale i v Evropě, aby se v Evropě nestalo to, co ve Venezuele. Děkuji. Eh, nyní hm, máme na seznamu řečníku pana Terče. Eh, dobrý večer, mě těší tady tam tato změna tónu, který tady máme a že se to taky odrazí v usnesení o Venezuele. Eh, konečně se někteří eh, rozhodli, že je opravdu vyvíjet masivní nátlak na tento komunistický režim Eh, překupníků s drogami a ukázali, že se ničeho nebojí, když útočili na národní schromaždění. Ty sankce musí být eh, mnohem přísnější pro všechny zúčastněné. Maduro, Padrino a mnoho dalších nesmí disponovat ani jedním dolarem mimo Venezuelu. Ve Španělsku eh, jsou někteří z lídrů, kteří se vychlubují svým bohatstvím a jsou propojeni s komunisty, kteří jsou ve španělské vládě. Musíme ukončit tuto diktaturu protože je nebezpečím pro tento region a protože zabíjí svoje občany a protože jsou uh, um, s korupcí, která uh, přeskakuje přes Atlantik. Další řečník, jedna minuta, Pineda. Děkuji, paní eh, předsedající. Je zajímavé, že tento parlament chce chce eh, trvat na podpoře individua, který ztratil podporu opozice, protože nechtěl být eh, podpořen korupčníkem a byl eh, vybrán Luis Para, který je další člen opozice. Guaido věděl, že neměl dostatečnou podporu, aniž by vešel jako normální člověk, tak udělal show a přes, přeskočil plot jako koza. A protože je tradičním pučistou, tak se znovu prohlásil prohlásil prezidentem. Eh, někteří by si nyní měli uvědomit, že tento jejich kandidát je podvod. Kromě toho, že je posedlý tím, že se chce vždycky sám prohlásit za prezidenta čokoliv, tak eh, si nechal peníze z humanitární pomoci a volá po sankcích eh, proti svému lidu a žádá o sporu. Ti, kteří chtějí Guaidoa, tak žádají o puč proti španělské vládě. Například vážený europoslanec, který hovořil přede mnou konec konců se jedná o nostalgické dědice španělských fašistů a mají e, stejné e, projevy e, jako to, co jsme si mysleli, že už v Evropě dříve nebylo. Děkuji vám. Musíme se držet našeho času. Omlouvám se eh, tlumočníkům, kteří musí být nám ještě stále k dispozici. Eh, děkuji, pane eh, předsedající. My zdravíme naše dvě venezuelské poslance, kteří jsou mezi námi a kteří jsou na straně předsedy Národního schromáždění a prozatímního prezidenta Juana Guaidoa. Žádáme Eh, eh, podpořit ty, kteří demokraticky eh, podporují ti, kteří vystupují proti Nikolasovi Madurovi. Nikolas Maduro, který chtěl zničit demokracii v této Latinské Americe. Právě proto se domnívám, že Evropa by měla začít reagovat a ne, jak se často stává, myslet si, že všechno se vyřeší poskytnutím humanitární pomoci. Potřebujeme více síly, potřebujeme více odvahy, za celou Evropskou unii. Tento parlament by měl být odhodlán a e, byl odhodlaný a uznal Guaida jako prvního prozatímního prezidenta. Měl by to udělat v dokumentu, který bude velmi významný a který jasně zdůrazní nelegalitu, e, která tam nyní a jak nelegálně je všechno to, co nyní dělá pan e, Maduro vůči svému lidu, jak ničí demokracii a dusí svobodu. Právě proto si myslím, že je správné uvalit sankce na všechny odpovědné e, režimu. A ty sankce by se měly vztahovat na všechny ty, kdo porušili lidská práva a z ekonomického hlediska e, se musí postihnout i všechny rodiny, které z toho těžily, rodiny kompliců Madura. Já si myslím, že je důležité, aby konečně Evropská komise, pan vysoký představitel, všichni, aby ukázali odvahu přijmout silnou, jasnou, rozhodnou pozici vůči panu Madorovi a vůči venezuelské diktatuře. Nemůžeme eh, se vzdát naší odvahy. To si zabé solí, to meď péce, porančujem. Děkuji, Isabel Santos, jedna minuta. Demokraticky zvolení eh, zástupci eh, tak nemohou jít do parlamentu a vykonávat své funkce. Mm, tím je překročena červená eh, linie. To nelze nikdy a nikde tolerovat. Jenom mm, tyto mm, postupy jenom zhorší situaci ve Venezuele, takže bude ještě těžší najít politické řešení a tím se prodlužuje krize i utrpení eh, venezuelského lidu. Humanitární eh, krize. 90 eh, obyvatel žije pod hranicí bídy dnes. Od začátku legislativního období v tomto parlamentu už byly tři debaty k Venezuele. A v posledních dvou letech se to mluvilo osmkrát a teď máme sedmou rezoluci k tomuto tématu. Teď musí následovat činy. Venezuelský lid je unaven a už dál nemůže, pane že já mohu jenom podpořit, že jste tak um, rozhodnutý um, k těm přímým sankcím vůči těm, kdo porušují lidská práva ve Venezuele a současně potřebujeme eh, domluvu demokratické, svobodné, mm, spravedlivé volby pod dohledem mezinárodního společenství, aby se lid dostal znovu ke slovu. A omlouváme se. Eh, Děkuji za dodržení řečnické doby paní Charanzová. Vážený vysoký představiteli, v roce 2019 jsme skončili rok rozpravu o Venezuele a tento rok opět začínáme s touto novou krizí. Představte si našeho předsedu Evropského parlamentu, jak byl zablokován policií mimo tuto budovu. Dokažte si představit, že by musel přeskočit plot, e, nějakou hradbu, aby se dostal sem do parlamentu. A je to absurdní, ale to je to, co se stalo minulý týden ve Venezuele ale to se stalo Juanovi Guaidovi. Bohužel um, takovéto uh, věci nás ve Venezuele nepřekvapují. Je jasné, že Maduro nemá žádný úmysl odejít uh, od moci a že skutečně by chtěl začít nějakou dekomo- demokratickou transformaci. Demokracie přijde teprve, až režim bude přinucen jednat. Uh, proto já neunavně chci trvat na tom, že Evropská unie musí nadále vyvíjet eh, nátlak na režim selektivními sankcemi a musí rozšířit tyto sankce na rodinné příslušníky eh, těch, eh, na které se uvalí sankce a musí se podpořit mírový dialog. Sandra Pereire Zague, prosím. Děkuji. Uh už opravdu skoro nestíháme všechny ty debaty k tématu Venezuela v tomto parlamentu a vždy se tady objevují různé lži. Eh, víme, že tady byly pokusy Golpeho, ale v reálu se mluví jenom o navyšování sankcí, ale sankce už byly uvaleny. Už tady jsou sankce proti republice Venezuela ze strany Evropské unie či USA, ale jediné, k čemu tyto sankce vedou, je, že Venezuelská populace stále více trpí, včetně velké portugalské komunity, která tam žije. Jenomže to jsou lidé, které nevidíme. Ale nezapomínejme na rezistenci těchto lidí, které se snaží eh, blokovat eh, zahraniční vměšování, které chtějí svobodně budovat svoji budoucnost, chtějí mít zemi, která nebude kolonizována. A to je Venezuela, které bychom měli vyjádřit naši solidaritu. Děkuji a slovo má paní Monteiro de Aguiar. Děkuji, eh, paní předsedkyně. S Madurův režim porušoval ústavu své země a není to tak dávno, kdy um, tyto kroky um, vlastně byly obsazeno národní schromáždění Ehm, diktat, ze strany diktatury Madura, Madury. Byl to mm, tedy ehm, provedeno bez studu a je tedy eh, spolu zodpovědný za utrpení svého lidu. My podporujeme Guaida a legitimní eh, národní schromáždění. Jsme proti tomuto pokusu o puč um, již dlouho trvají ehm, podobné akce ze strany režimu, uh, dochází k mučení, svévolnému zatýkání. Já uh, lituji toho, co právě řekla kolegyně, to skutečně delirium že by tady mělo být takové vměšování. Právě venezuelský lid, levicové strany to tady podporují a zavírají oči před touto mm, politování hodnou své volí. Děkuji. Slovo má pan Danty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane vysoký představiteli, před několika dny jsme byli svědky dalšího aktu násilí ze strany Madura, který odsoudil eh, své lidi ke smrti hladem či úmrtí na běžné nemoce. Uvedu čtyři čísla. Za prvé, 4,5 milionů venezuelských uprchlíků, kteří už upustili tuto zemi. 11 kilogramů je průměrná váha, kterou ztratili všichni venezuelané eh, od, eh, za poslední rok. Dále 95 Procent eh, je pokles HDP podle Mezinárodního měnového fondu. Vážený pane vysoký představiteli, Evropská unie se má snažit chránit demokracii, svobodu, Eh, má se snažit působit prostřednictvím své diplomacie a sankcí a měla by se snažit tak zapůsobit na Madurův režim a zajistit nové demokratické volby. Musíme vyzna- vyslat silný signál nejenom směrem venezuelskému režimu, ale i globálním podporovatelům v první řadě Rusku. Děkuji mnohokrát a nyní za Riniu Mastovo paní Milbao Barandika. Děkuji, paní předsedající. Vysoký představiteli, ten trápný pokus eh, Madura ovládnout národní schromoštění musí být odsouzen. Jeho vláda je odpovědná za nejhlubší humanitární krizi, eh, kterou zažila tato země. Ale abychom to překonali, je potřeba eh, podpořit eh, prezidenta Guaidoa, je potřeba uznat jeho zástupce v zahraničí, musíme podpořit komisi, která proskoumá situaci na místě a je potřeba podporovat práci ESVČ e a vytvořit kontaktní skupinu pro to, aby se vytvořily podmínky pro svobodné volby a je potřeba uvalit sankce na ty, kteří porušují lidská práva. Maduro musí upustit moc, protože skutečná Venezuela ho opustila dávno. Eh, Maduro eh, si žije eh, v bohatství na rozdíl od jeho občanů, kteří trpí pod jeho diktaturou. Děkuji. Pane předsedo, mm, zač- končíme diskusi, máte ještě pět minut. Pane vysoký představateli, máte slovo, pokud nejste ještě příliš unavené. Děkujeme vám za vaši dnešní trpělivost. Mno, většina komentářů eh, reagovaly na mm, Ehm, to, jak můžeme interpretovat tolik různých událostí, které byly vlastně vysílány do celého světa. Pro mě je jasné, na no, naší delegaci do Venezuely je jasné, že nemůžeme volbu předsednictva považovat za souladu v pravidla, musíme eh, akceptovat dál, že je předsedou Národního schromáždění. Eh, problém to nevyřeší, ale je to alespoň koherentní z naší strany. Eh, beru na vědomí, že jsou tady velké rozdíly v tomto parlamentu v názorech na to, co se děje ve Venezuele, ale musíme se držet faktu. A fakta jsou jasná. Eh, eh, a, a, a calling for elections. Zůstává stále hm, předsedou Národního schromáždění a Eh, bude tedy eh, vyhlašovat volby. Tím skončím. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám za vaše slova. Je tady šest návrhů rezoluce a hlasování proběhne ve čtvrtek. Přeji vám všechno eh, nejlepší do nového roku a děkuji Eh, vysokému představiteli. Zítra um, ehm, 15. Eh, od 9 hodin a pak od 15 hodin proběhne eh, další schůze a program je na stránkách parlamentu. Dobrou noc.